So, dear colleagues, please take a... Vážení kolegové, posaďte se prosím. Sprach der Papagei. Papagei? so, ich bitte alle Kollegen, ihre Plätze einzunehmen. Prosím, zaujměte prosím zase místa. Rád bych eh, uvítal našeho dnešního hosta. Joe Lyon se přihlásil hned o slovo, takže prosím, ano, já také vítám naši komisařku, ale pane předsedo, musíme ještě hovořit o eh, delegacích na eh, Rio plus 20. Budeme o tom diskutovat hned teď a nebo eh, po té, co eh, ukončíme diskuzi s paní komisařkou. Mně je to jedno, Karl Heinz. Já bych chtěl podpořit kolegu Leinena, já mám ale trochu jiný názor. Musíme k tomu přistoupit hned, protože komise je součástí této situace a s veškerým respektem, paní komisařko, musíme o tom hovořit a to bychom měli udělat teď hned. Merci, monsieur le président. Euh, je soutiens... Děkuji, pane předsedo. Také podporuji návrh Jo Leinena. Také bych si přála, abychom o tomto tématu diskutovali teď hned. Jaké jsou důvody pro toto rozhodnutí? Jaké dopady to má? A musíme z toho opravdu vyvodit závěr, že Evropský parlament na tomto jednání nemá žádné místo při příštím samitu o země kouli v Riu. Já se domnívám, že to vyplynulo z rozhodnutí koordinátorů. Ano, dnes ráno jsme měli schůzku koordinátorů a konference Rio plus 20 je důležitá. Evropský parlament se tím zabýval. Pan kolega kolega Gebrandy byl naším zpravodajem a také jsme vedli diskuzi s národními parlamenty. Pozvali jsme je sem do Bruselu, účast byla značná a ze všech stran mě ujistili, že Evropský parlament a také jsem o tom hovořil v diskuzích by měl eh, být eh, samozřejmě zohledněn a eventuální závěry také budeme muset realizovat a budeme pro ně muset zajistit většinu, takže eh, bych byl proto, abychom se zúčastnili. Dnes ráno jsem vysvětlil koordinátorům, jaký byl průběh týdne. A máme už Zjistili jsme, že se ceny hotelu eh, zvýšily o eh, na 100 tisíc eur, byl o 100 násobek a ty náklady eh, se vyšplhaly asi na 20 tisíc eur na poslance. Bylo by nutné si zarezervovat hotely, ale hotely neustále, organizátoři neustále měnili podmínky ty objednávky by měly být eh, na celé týdny, tedy i na dobu, kdy jsme je nemohli využít, tedy eh, to bychom si museli zarezervovat eh, zbytečné ubytování. Neměli jsme žádnou možnost a také jsem to kritizoval na poslední konferenci TOP, že bychom museli zaplatit 10 tisíc eur za konferenční místnost v suterénu z organizačního hlediska vůbec nebylo možné získat nějakou jinou místnost. Snažili jsme se, abychom pozvali hosty, poslance, zástupce nevládních organizací a potom eh, nakonec jsme měli čtyři možnosti. První možnost, že se vůbec nezúčastníme. To jsem řekl a byl to také názor dalších koordinátorů. Většina, někteří byli pro to, abychom tam vůbec neodjeli. A potom další možnost, a museli bychom náklady o desetinásobek navýšit a vlastně Eh, bychom si museli vyžádat schválení eh, konference eh, předsedů, ale organizátoři stanovili lhůtu na 5.5. a bylo nutné předem zaplatit ubytování všechny hotely a to rozhodnutí konference předsedů a bez toho by to nešlo, kdybychom se rozhodli o navýšení nákladu o ten desetinásobek, tak to bychom časově nezvládli. Většina frakce tohoto parlamentu eh, byla eh, toho názoru, že bychom se ale přece jenom měli zúčastnit. Bylo navrženo a čtyři frakce podpořili tento návrh. Stata. In Rio aby eh, se alespoň zúčastnili zpravodaji za parlament v Riu a abychom ty požadavky, které jsme sepsali, tu zprávu, o které jsme hlasovali, tam předložil tento zpravodaj. A měl by to být tedy pan kolega Gebrandy. A on eh, by tedy také vedl tuto eh, delegaci. Musím říci, že je to velice politování hodné, jak ze strany organizátorů, tak ze strany. A chci říci, že opravdu můj největší problém v Riu je na straně organizátorů. A musím říci, když má někdo jako hosta zbytek světa, tak eh, by se měl dobře zvážit, jak takovéto hosty přijme a mám problém s tím, a všichni s tím budeme mít problém, budeme mít problém s tím, a týká se nás to našeho rozpočtu. V současné době vedeme na výboru Kokobu delegace, snažíme se dívat se na cesty delegace, podívat se na to, jaké tam mají náklady a uh, sestavili jsme se takový žebříček top ten delegací s nejvyššími náhlady a my bychom se dostali úplně téměř na první místa, protože celá záležitost by stála 200 tisíc eur. A proto dnes dopoledne koordinátoři po intenzivní debatě, a já dobře vím, že mnohým kolegům to velice leží na srdci, protože na eh, této schůzce Rio plus 20 záleží mnohé. My jsme hovořili veškeré možnosti, Eh, o veškerých možnostech, které máme do dispozici a potom jsme se shodli na tom, že kolega Gebrandy, který je také místo předsedou tohoto výboru a byl zpravodaj kryu plus 20 a rovněž k efektivnosti zdrojů a k biodiverzitě, shodli jsme se tedy na koordinátorech na tom, že pojede Doria Om. Takto tedy eh, jsme dospěli k našemu usnesení. My bychom eh, klidně o tom budeme hovořit i s ostatními, aby to pochovali, protože ty náklady prostě explozivně narostly do obrovské výšky. Nejdřív tedy Viktorio Prodi, prosím. Veramente no, no, no, no non riesco a capire. A parte... Já to opravdu celé nechápu. Měli jsme návrh usnesení, tam bylo více lidí. Karl-Heinz Florence, Corinne Lepage, já, ostatní. Marika Liotard. Bylo nás tam opravdu více. A je třeba zvážit i ostatní aspekty v té věci. V tom případě by možná bylo lepší tam vůbec necestovat a prostě jednoznačně protestovat, podat protest k brazilské vládě, jak vůbec může něco takového dopustit. Já jsem toho názoru, že tam pojedeme buď, že bychom tam měli jet buď všichni nebo nikdo. Děkuji, předseda. Další řečník je Jo Leinen a potom Chris Davis, Judith Merkis a Karl Heinz Lorenz. Jo, prosím, máte slovo. Pane předsedo, já s vámi naprosto souhlasím, nesmíme mrhat penězi a nesmíme vydávat peníze v takto obrovských částkách, zejména za pokoje, které potom nebudeme vůbec využívat, to není možné. A pokud je to vydírání kartelu, hotelového kartelu v Riu, pokud tomu tak opravdu je, tak je třeba to světu jasně sdělit. A opravdu bych byl pak toho mínění, abychom vyslali jasný signál a řekli, Evropský parlament za těchto podmínek nepřijede. E, další možností by bylo, Vittorio to právě řekl, že bychom vyslali opravdu velice malou delegaci a to sponzorů toho usnesení, tedy lidí, kteří se na tom podíleli za jednu frak, každá za jednu frakci a z toho tedy nevím, jak to dělá výbor regionů, Eh, jak to dělá Kloup a hospodářský a sociální výbor. Oni tam mají 300 lidí na tři dny v Riu, tam přece nějaké hotely být musí. Ta celá věc je opravdu velice zvláštní a někdo má patrně zájem na tom, abychom nejeli. Já nechápu, proč máme 15 pokojů na 5 dnů, proč máme tedy 14 dní, si musíme zapokovat celku, když jedno přenocování stojí 600 eur. Takže další na seznamu řečníků je Chris Davis, prosím. Já podporuji vaši pozici, pane předsedo. To, co se děje, je neakceptovatelné. Otázka, jestli pošleme jednoho zástupce nebo nikoho. Zástupce Evropského parlamentu předseda, předsednictví parlamentu je z mé skupiny. Já si myslím, že parlament by měl poslat nějakého zástupce. Když to bude někdo z EPP, jako z největší skupiny, tak to přijmeme. A pokud tam bude nějaký tlak, tak požádám kolegu z EPP, aby z eh, té pozice toho zástupce na RIU odstoupil. Jinak si myslím, že to je otázka uh, protestu. Well, first of all, uh... Mně je především líto, že mise EP byla zrušena. Byť musím říci, že je to opravdu skandál. Jak se chovají hotely v Rio, jak prostě na tom, reži, jak na tom rýžují, na tomto summitu. Je to o životním prostředí, je to o globální klimatické spravedlnosti, je to o rušení a o boji s chudobou, lepším používáním zdrojů. No, Brazílie zjevně velmi dobře ví, jak používat zdroje, jenom doufám, že to bude ku prospěchu eh, této akce a jejího účelu. Jinak velmi souhlasím s tím, co říkali kolegové. Buď to půjdeme všichni, nebo nepůjde nikdo. A potom souhlasím s Chrisem Davisem, že parlament by měl být zastoupen, ale mám pocit, že už tam stejně máme dva zástupce. Jeden je zástupce předsedy parlamentu a druhý je zástupce tohoto výboru. A já myslím, že v době rozpočtových škrtů prostě platit takovéto částky je skandální. Musím to opravit nejedou tam dva lidé, jede tam místo předsedkyně, a tedy představitelka Martina, zástupce Martina Šulce to právě zrušila, ani to nepojede. Tímto eh, tam do předsednictva Evropského parlamentu není výbor regionu, tam ano, hospodářský sociální výbor jede do hotelu, eh, bylo to v novinách, který to hotel to byl. Eh, co si rezervovali. Není to normální hotel, já to řeknu takto velice mírně. A z tohoto pohledu tedy a Judith Mergis, Vittorio Prodi a ostatní to již nakousli. O čem tedy debatujeme? Buď, že pojedeme buď to všichni kompletně, anebo tam opravdu bude zastoupena pouze jedna jediná osoba, e, nebo nepojede nikdo. Takže to jsou ty tři množnosti. Já tady ještě na seznamu řečníků mám kolegyně Berie, pak Richarda Sebera a na závěr Karla Heinze Florence. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím názory, které zde zazněly. Rovněž to, co zde zaznělo k otázce nákladu, chápu i ty důvody, které zde byly uvedeny, ale uh, Ráda bych podotkla něco k reprezentativnosti. A vy jste tady hovořili o usnesení o tomto summitu. Tam bylo více zpravodajů, kteří se podíleli na vypracování tohoto usnesení a na postoji parlamentu. A Rio plus 20, bylo nás tam víc zpravodajů, více osob, které již původně podporovali to usnesení, bylo to tak nějak od dubna května 2011. Bylo nás tam více zpravodajů. Vypracovávali jsme pozměňovací návrhy a e, naše postoje. Já jsem se podílala na vypracování tohoto usnesení a ráda bych e, tedy zastupovala názor zelených v této věci. Jsou tam jisté elementy, které jsou pro mě jakožto poslankyni za zelené ekoložce prostě důležitější než například pro ostatní. Já chci být na tomto samitu zastoupena. A co se týče legitimity zpravodaje, a pan Prody o tom hovořil, tam existuje jistý problém. A jde opravdu tady o reprezentativnost, jde moc parlamentu, ale jde také o to, aby to je také rovněž o rozmanitost. A budeme mít na samitu větší váhu, když tam bude rozmanité zastoupení z naší strany. Různorodé. Já dokážu pouze těžko akceptovat, že by parlament na tomto summitu zastoupen nebyl a nemohl by tam představit naše usnesení. My jsme se všichni podíleli na práci na tomto usnesení, eh, vyměňovali jsme se informace z Brazílie a s dalšími zeměmi. Máme tedy usnesení Evropského parlamentu a to bylo vůbec jedno z nejambicioznějších, které byly vůbec předloženy. A proto já bych ráda jako členka Evropského parlamentu, aby zazněl můj hlas na summitu. Je důležité, abychom tam byli zastoupeni. V Riu bude 4 až 5 komisařů a já se ptám, již rok máme připravené a hotové to usnesení od května 2011. Většina národních delegací si již zarezervovala hotely. Od konce roku 2011 to bylo všechno hotové a nyní se tady jedná o summit, který se koná jednou za deset let. Jak je možné, že to Evropský parlament včasně nenaplánovan? Proč nebyly zarezervovány hotely včas? Proč se o to nikdo včas nepostaral? Já tady apeluji na komisi, na naší paní komisařku. Jde přeci o to, aby tam byla zastoupena celá Evropská unie na tomto samitu. Nebylo by tedy možné, aby rada či komise nalezly jisté možnosti, tak abychom ne, eh, nemuseli přes příliš zatěžovat rozpočet parlamentu, ale abychom opravdu měli proto, aby tam byli zastoupeni všichni, kteří se do toho zapojují, kteří se v tom angažovali v té věci, které přispěli k ospachu obsahu usnesení. A ještě jednou poukazují na to, že tam bylo několik zpravodajů, kteří se podepsali pod usnesení. My o tom hovoříme přece již celý týden. Komise se potýká na tomto místě s podobnými problémy. Nejde o to, že bychom se o to včas nepostarali. Jde prostě o to, že ty podmínky se téměř každým dnem měnily ze strany hostitele, takže já se, měl bychom se zeptat hostitelské země, zda toto je správné jednání s hosty. Já si myslím, že my asi tento názor nemáme, že by to bylo správné jednání. Já chápu předřečníky a musím říct, že mě to také velice, velice rozhořčilo. A když se díváme na to, že ty ceny stoupnou o desetinásobek, jak se opravdu stalo, a dobře víme, jaké debaty tady vedeme v Evropě ve světlé krize, a když se dívám na to, že musím 600 eur zaplatit za jednu noc v hotelu, za pokoje, kde vůbec nebudeme, aby tedy opravdu to říkal, bylo by možná opravdu dobré, abychom tady konsekventně přistoupili k protestu, ale mám tady ještě dva řečníky, Richard Seber. Pane předsedo, já tady mám na pořadu jednání 15 až 16 rozprava s Koní Hedegardovou, členkou Evropské komise. Paní Hedegardová sedí nahoře za předsednickým pultem. Já nevím o tom, že bychom měnili pořad jednání, takže vás prosím, abyste dodržoval pořad jednání, protože je nezdvořilé vůči paní komisařce, že nyní zde hovoříme o těchto větech. To byla první prozba. A dále, po té, co jsme vedli tento rozhovor, musím říct, že ano, máte pravdu. My jsme dnes o tom v rámci koordinátorů eh, diskutovali velice dlouho a já podporuji rozhodnutí koordinátorů, které bylo učiněno dnes. Za těchto podmínek musíme vyslat, jas, vyslat jasný signál. Kdo toto nechápe, tak tomu kladu otázku zda vůbec chápe, co se z toho může vyvinout. Jedna fotografie tady nějakého poslance na pláši Kopakamana někde v novinách a my to tady můžeme zavřít, ten parlament. Jde opravdu o to, v jakém světle se představí Evropský parlament. Nemáme tam zasedací sál. Jak můžete eh, obhájit vůči voličovi, že tam budeme mít pokoje za 600 eur, kde nebudeme nocovat, aniž bychom tam měli zasedací sál, aniž bychom se vlastně pořádně účastnili. A chci ještě říct, že tady se říká, že pan Gebrandy byl tedy zpravodaj a najednou jsme se dosehli, že to bylo usnesení, kterou spolu podepsalo ještě mnoho dalších kolegů. Takže v tomto smyslu bychom možná měli změnit naše rozhodnutí, že buď tam pojedou všichni, kteří se podepsali pod to usnesení, to bylo pět lidí, anebo že tam pojede jedna osoba, to by byl Karl-Heinz Florenc. Já v této věci jsem otevřený, ale myslím si, že to je maximální počet, který můžeme nějakým způsobem obhájit. Já to říkám zcela otevřeně. Já žádné jiné rozhodnutí nepodpořím, budu masivně proti. Musím říct, pane předsedo, vy jste se choval velice správně, vy jste nám podal jasné informace a my tady musíme opravdu se zachovat tak, jak se zachovat máme. Děkuji předseda, věci se mění a Nipodimáta, jak jsem říkal, opět vyvodila závěry, co se týče těch posledních událostí, toho, že se podmínky neustále měnily ale nyní se vrať, vraťme se k našemu původnímu tématu. Chceme hovořit s Connie Hedegardovou, protože světové klima je naším dnešním tématem. E, otázku o RIA pravděpodobně ještě budeme muset prodiskutovat na jiném místu. Takže jako poslední má slovo Karl Heinz Prolens. Děkuji. E, podsouvat nám, že nejsme milí, e, to se mi ne, nelíbí, protože pokud existují problémy, tak je musíme prodiskutovat. A Eh, já jsem dobře vychován, si myslím, jsem velice rád, že je mezi náma paní komisařka a že vidí, že my si nenecháme líbit prostě všechno nezávisle na tom, kdo za to vlastně může. Kdybych já tady byl eh, dnes dopoledne na koordinátorech, tak si myslím, že by ten výsledek asi nebyl v podstatě příliš jiný. Já bych se asi nesoustředil na jednoho zpravodaje, já bych řekl, nepošleme tam nikoho. Ale o to v podstatě nejde. Mně jde o něco zcela jiného. A milí koordinátor z mé frakce si říci toto. Dva, tři roky v tomto parlamentu existuje jisté hnutí v tom smyslu, že se tady neustále bojuje proti takovýmto cestám delegací. Viděli jsme to v Durbanu, v Cancúnu, v ostatních zemích, v Kodani. Vždy tady byl takový proud, takový negativní proud a pane předsedo, my bychom již tehdy na to bývali měli zareagovat. Nám chybí systém Momentálně se to týká například delegace z USA, tam se seškrtali tlumočníci, zástupci, tam se šetří na všem, tak, aby prostě bylo možné cestu uskutečnit. Samozřejmě, nemůžeme někam odjet, když noc stojí 600 eur či dolarů, ale my, bych, my, my jsme měli reagovat mnohem dříve. Mám vám to tady vysvětlovat, jak to celé funguje? Vždyť jsme tady někteří 20 let my musíme dospět. Musíme konečně mít odvahu v těchto otázkách vyhrávat. A všichni ostatní, kteří se starají o to, aby, aby prostě ta cesta nedopadla, tak ty asi vyhrát nechtějí. Před 20 lety jsme tady neměli vůbec žádnou pravomoc sílu. Oni se nám vysmívali, komise brala naše dokumenty a házela je rovnou do koše. Ale pouze proto, že jsme každý den bojovali a bojovali, tak jsme si vybojovali naše kompetence a takové kompetence potřebujeme i na světových konferencích, protože to má dopady, má to důsledky a dopady, které my pak musíme obhajovat v našich volebních obvodech. A promiňte, my musíme mít zvolení jenom my, ne komise. A proto my musíme hájit práva poslanců. Menší delegace, ano, žádní asistenti, žádní poslanci, minimum zaměstnanců parlamentu a pak se dostaneme do formy k formě, která prostě průchodná je. Milý Richarde, já jsem byl doposud na každé konferenci. Pokud člověk dělá slušně svou práci, tak si myslím, že si může v klidu večer i zajít na pivo. Není možné, abychom tady neustále běhali se styčeným ukazováčkem. Já vás chci povzbudit, abychom opravdu bojovali a abychom si vybojovali to, abychom mohli eh, řádným způsobem odjet. Nesmíme se tady spoléhat na nějakou třetí organizaci, musíme spoléhat sami na sebe. A já opravdu to chci ještě jednou zdůraznit. Děkuji Karl Heinz Florencovi, Jutta Haug a potom bych poprosil o to, abychom uzavřeli naši debatu. Máme tady paní komisařku. Já děkuji, jsem nechtěla hovořit o Riu, o těch problémech, které tam eh, nyní vznikly. Chtěla jsem podpořit to, co právě řekl Karl Heinz Florenc, totiž, že nálada v tomto parlamentu neustále jde s mým tím směrem, aby práva poslanců, pokud jsou spojena s peněžními náklady, byla neustále oklešťována. A tato tendence tady je. A já apeluji na vás. My všichni, my všichni se musíme chytit za nos a podívat se na schůzí frakci, na to, eh, co si vlastně představuje výbor pro rozpočtu kontrolu a jakým způsobem se tento kontrolní výbor každý rok chová. A já si myslím, že na tomto místě je třeba vytvářet povědomí a je to naléhavé a povědomí musíme vytvářet ve všech frakcích, jinak ty problémy budou neustále narýstat. Jinak dospějeme k tomu, že budeme mít v parlamentu nulový rozpočet, ale to nebude stačit. Pak po nás budou ještě chtít, abychom si vše platili sami. S tím já souhlasit nemohu a ještě jednou na vás apeluji. Dívejte se na to, co se děje ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já tam členka nejsem takže já to ovlivňovat nemohu. Ale každý z nás potom nese dopady jejich rozhodnutí. Děkuji. Jutě a nyní Kryton. Eh, Jenom velice stručně. Já jsem byl v takových delegacích třikrát, jednou jsem to platil z vlastních a eh, výdajů a jednou jsem byl v oficiální delegaci. A mám pocit, že je velice důležité, aby tam byl Evropský parlament zastoupen. Je velice důležité, aby Evropský parlament přispěl, není to dovolená, je to důležitá cesta, je to důležitá součást rozhodování v Evropské unii. Neměli bychom tam přestat posílat takovéto delegace. Nevím, jestli tam bude delegace, nebo jestli tam pojede pět lidí sami za sebe, ale v každém případě by to neměl být precedens pro delegace. Delegace by se měly zorganizovat včas, kdy ještě jsou hotelové pokoje a letenky levnější a měli bychom se pochopitelně snažit o nejmenší rozpočet, ale parlament tam musí být zastoupen, protože jinak naše rozhodnutí nebudou dostatečně napojena na to, co probíhá v těchto vyjednáváních a celkový dopad pro EU bude horší. Damit Děkuji. Tak eh, domnívám se, že jsme začali diskutovat o tomto tématu ze všech eh, úhlů, jaká je nálada. Poznamenal jsem si to, co řekl kolega Florenc, je to systemický problém, který tu máme a já pouze mohu říci, že jakožto předseda výboru zahájím iniciativu spolu s Sevkovičem nebo přes eh, výbor, protože Získali jsme větší kompetence díky Lisabonské smlouvě a u mezinárodních eh, dohod musíme také spolurozhodovat. jsme tedy příslušným výborem, takže je třeba postupovat systémově. Koordinátoři se rozhodli, já toto rozhodnutí nemohu prostě rušit, je to rozhodnutí, ale kritika, která zde zazněla, bude zaznamenána a mohu říci, že se o tom bude diskutovat. Já jsem navrhovala více variant. To, že si to sami zaplatíme, já jsem navrhoval koordinátorům více variant. Většina se rozhodla pro variantu vyslat jednoho koordinátora. Dobře, ale mohu přislíbit, že zahájím iniciativu, aby se to všechno ubíralo eh, řízeným směrem, abychom to neponechali náhodě, do jaké míry a zda vůbec budeme vysílat delegace, které se vydají eh, tedy s části je tedy problém eh, na straně hostitele, ta exploze nákladu. Ale Eh, my se k tomuto bodu ještě vrátíme. Nyní máme hosta, je to paní Kony Hedegardová. Srdečně vás vítám v parlamentu. Bylo nutné o tomto tématu ještě diskutovat, to byla naše běžná práce, ale Ja, erst würde ich sagen, dass wir die Kommissarin reden lassen. Myslím, že by měla vystoupit paní komisařka. Já bych chtěl jenom pomoci, buďte bez obav, ale je to tedy jasné, pojede jeden nebo nikdo. Pokud eh, odejdeme a otázka bude otevřená, to je samozřejmě možné, tak eh, to tady bude přetrvávat. Já jsem eh, tedy pro vyjasnění. Já mohu obhajovat pouze rozhodnutí koordinátoru z dnešního rána a koordinátoři dnes ráno většinově u těch frakcí se rozhodli vyslat jednoho zástupce. Tak to bylo také sděleno. A taky to bylo sformulováno v dopise, který byl rozeslán nejrůznějším místům. Byl jsem požádán, abych ho zaslal i předsednictvu a já jsem to respektoval. Já mohu jenom zopakovat, na čem se rozhodli koordinátoři, jinak bychom museli z zopakovat jejich schůzku. Takový je stav věci. Já nemohu učinit žádné jiné rozhodnutí, ale nyní bych chtěl přejít k bodu 23 na pořadu jednání. Jo, Leinen by to měl vědět mnohem lépe, protože byl dříve předsedou. Toto není na pořadu jednání. Linda? bych chtěla pouze eh, navrhnout, že eh, už nemáme tedy eh, nyní čas. Já bych chtěla navrhnout, že bychom si nyní měli vyslechnout paní komisařku. My se poradíme s kolegy a sdělíme vám to a vy uvidíte, která skupina chce cestovat a která ne aby to bylo zcela jasné a bude to tedy do páté hodiny. Jistě, můžeme sondovat, jaká je situace. Já mám tedy rozhodnutí koordinátorů z dnešního rána a podle toho jsem postupoval. Velká většina koordinátorů se takto rozhodla. Jistě, můžeme to ještě jednou otevřít ale eh, upozornili jsme na to, že za parlament eh, nebude také cestovat předsednictvo. V tomto smyslu to bylo i projednáno na předsednictvu a já to musím říct. Ty se, se ráno účastnila té diskuze, takže do páté hodiny můžeme samozřejmě sondovat, kdo pojede, ale my jsme se rozhodli, že by to eh, muselo být projednáváno na schůzce koordinátorů. Já navrhuji, abychom přešli k našemu programu, protože jinak nám zbude jenom půl hodinka na jednání s paní komisařkou a já bych byl rád, abychom s ní jednali o tématech, protože jsou velice důležitá. Jsou to změny, které se nás týkají. Takže třetí pokus. Srdečně vítám Kony Hedegardovou v našem výboru pro životní prostředí. Během tohoto období jsme projednávali velmi mnoho iniciativ. Cestovní mapa pro nízkouhlíkové hospodářství Chris Davis. Dále máme problémy eh, v centru eh, naší politiky a to je obchodování s emisemi. V roce 2008 jsme zahájili obrovský balíček eh, s systémem obchodování s emisními povolenkami a bylo nám řečeno, že 30 eur představuje vlastně kritickou veličinu, aby celý systém fungoval, ale teď jsme se dostali na hranici 6,70 nebo 7, 8 eur. A ten vývoj byl nesmírně zajímavý. Dokonce i minulý týden v Horsens při setkání ministrů pro životní prostředí. A já dávám slovo eh, nyní vám a již předem vám děkujeme za možnost výměny názorů. Ještě jednou srdečně vítejte v našem výboru. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom 15 vteřin k té diskusi, která probíhala. Mám jenom pro vás nějaké informace, které by vám mohly pomoci. Několik z vás řeklo, že komise říkala pět lidí. Musím říci, že čelíme úplně stejnému problému jako vy. Já sama jsem zkrátila pobyt, prostě 5 plus 5 eh, na tak dlouho to není možné. Jenom abyste věděli, že delegace v Brazílii a evropská delegace v New Yorku už to zmínila, takže si myslím, že by bylo dobré, aby oni se dozvěděli o té diskusi. Protože pokud vím, tak oni už to zmiňovali z brazilské straně a učinili to tež i ostatní strany. Pane předsedo, pokusím se o stručnost, protože nechci, aby to byl monolog. V prvé řadě jenom velice stručně pár slov k průběhu mezinárodních jednání. Tu část velice zkrátím. V podstatě dva týdny před termínem se minulý týden Evropě podařilo a, předat informace o tom, co chystáme na budoucí období na základě rozhodnutí z Durbanu. Týká se to Quellrow. Možná víte, že probíhaly e, v této oblasti nějaké diskuse. Udělali jsme tedy kvali, kva, e, plány pro EU 27 Eh, s tím, že máme ještě podmíněnou eh, nabídku týkající se 30% v rámci tohoto Quellero. A to myslím, že byla velice důležitá eh, věc, kterou jsme řekli svým partnerům. Na mezinárodním poli nás toho čeká ještě hodně. Potřebujeme především pozici Evropské unie. Ti z vás, kteří byli um, Durbano pravděpodobně vědí, o co se jedná. Teď chceme hlavně pracovat s nadcházejícím předsednictvím Kataru, tak abychom do Kataru přišli už s pracovním plánem, který bude fungovat, tak abychom tedy do roku 2015 dostali a mezinárodní dohodu na stůl. Co se bude dít před rokem 2015, jaké otázky se budou muset vyřešit, abychom mohli dokončit vyjednávání o mezinárodním režimu do roku 2015. Hovoříme také o tom, že 7. a 8. března jsme pozvali dobré přátelé a spojence s nejméně rozvinutých zemí k neformální diskusi o Durbanu a potom také s výhledem k Doha. Druhý den se bude týkat Rea plus 20, protože my jsme tady vytvořili určité spojenectví v Durbanu a po Durbanu a možná by bylo zajímavé, kdybychom mohli spolupracovat s těmito partnery i v Riu v červnu. Takže jenom velice stručně bych řekla, že v podstatě o to jde u mezinárodní vyjednávání. Pokud budete chtít, tak se k tomu vrátím podrobně. Teď interní záležitosti. Pan předseda hovořil o neformálním zasedání ministrů zahra- eh, pro životní prostředí. V podstatě poprvé v radě jsme hovořili o ETS. A všechny členské státy uznali, že ETS by měl být páteří klimatické politiky Evropské unie. Bylo to jednohlasné a to myslím, že je velice dobře. Něco je možné dosáhnout v krátkodobém horizontu, něco je potřeba nechat na dlouhodobý horizont. Už jsem oznámila, že přeskum systému ETS, který měl být předložen v roce 2013, jsme přesunuli na rok 2012 tedy bude to během pár měsíců, nebude to na konci roku 2012. A tento přeskum nám umožní také sledovat eh, další otázky, jako třeba auční profil, protože řada povolenek půjde na trh v první fázi, tedy 2013 až 2020, s tím, že v těch pozdějších letech těch povolenek bude méně. A je tedy docela možné, že ten trh bude dosti přesycen. Jinými slovy, tedy my chceme mít připravený návrh, tak abychom se mohli rozhodnout ještě před koncem tohoto roku. Tolik tedy krátkodobý horizont. S tím, že v uvozovkách to nejjednodušší by bylo řešit eh, otázku cen, stanovit vyšší rámec a také se zabývat tím, co bude probíhat po roce 2020. Z těch neformálních diskusí s ministry životního prostředí bylo poměrně jasné, že tomu všichni takto rozumí. A potom ještě další věc. Vyjednávání o směrnici o energetické účinnosti, co z toho bude vyplývat. Tady bych chtěla moc poděkovat parlamentu za signál, který jste vyslali. Vaše hlasování 15. března o cestovní mapě k nízkoemisní ekonomice bylo výsledkem velmi intenzivní práce a hodně to pomohlo, že jste v podstatě tady poslali, vyslali jasný signál napříč politickým spektrem. Aby byla stručná, k letecké dopravě, to je možná další věc, která by vás mohla zajímat. Tady bych chtěla taky poděkovat za podporu Evropskému parlamentu a zase tady odkazuji k hlasování v polovině března. Asi si dovedete představit, že probíhá dialog s řadou zemí, kterým se naše právní úprava nelíbí. A zároveň se v tuto chvíli snažíme prostřednictvím ICAO dosáhnout výsledků, které dříve nebyly možné. Některé země v Rusku říkali, že by daleko radši měli globální systém. My jsme říkali, dobrá, to by nám vůbec nevadilo, tak se pokusme dosáhnout prostřednictvím ICAO mezinárodní dohody. A v minulém, minulý měsíc se rozhodli, že bude potřeba analyzovat čtyři tržní indikátory, a to v rámci kontextu ICAO. Bude se to tedy probírat v červnu na radě ICAO a doufáme, že tam eh, nějaké alternativy předvyberou, takže na podzim už bychom měli mít jasnější představu, jestli existuje vůle k dosažení globální dohody. Máme tam za komisi dvě osoby, eh, jsou tam také zástupci jiných generální ředitelství a snažíme se dosáhnout takovéto dohody. Teď ještě k výročnímu finančnímu rámci zase březen. Možná víte, proč je to pro nás tak důležité. Chceme, aby klima se stalo opravdu součástí středního proudu rozpočtové politiky. A máme pocit, že pokud to uděláme pořádně s energetickou infrastrukturou a dopravními projekty a peníze více zacílíme v oblasti společné zemědělské politiky, tak se nám podaří dosáhnout větší hodnoty pro evropské daňové poplatníky. Já vím, že vy na to máte svůj názor, ale na druhou stranu řada vlád má největší zájem o flexibilitu. A flexibilita v podstatě znamená, pošlete nám peníze a my se rozhodneme, co s nimi. Z jejich pohledu. V Evropě je velice složitá ekonomická situace a je potřeba dokázat, že když prostředky takto rozdělujeme prostřednictvím Evropské unie, tak to není plítvání, nýbrž efektivnější vynakládání prostředků, které vede k růstu a, a nastartování různých a, aktivit na trhu. Proto je důležité, aby značná část těchto opatření probíhala právě prostřednictvím našeho rozpočtu. Na začátku tohoto roku komise přijala návrh, který se týkal LULUCF, eh, změny využití eh, půdy v lesnictví a celým účelem tohoto nařízení bylo nejprve stanovit metodiku, s tím, že potom se to dá započítat do vyšších cílů. Já vím, že to je dosti technická záležitost, ale je důležitá, protože je předpokladem pro to, aby Zemědělství a lesnictví zásadně přispívalo k dosažení různých cílů. Teď nakonec jenom k návrhům, které nás čekají ještě do letních prázdnin. Chceme předložit eh, návrh na řízení CARS 25 eh, eh, gramů do roku 2020 a potom budeme pracovat na cíli pro období po roce 2020. A potom eh, usnesení Evropského parlamentu hovořili také o otázce FKS. Na podzim budeme hovořit opět o eh, problematice skleníkových plynů a myslíme si, že to eh, povede k určitým vývojům i globálně. Možná si vzpomínáte, že po Evropské komisi bylo žádáno, aby připravila určité návrhy v oblasti námořní politiky, pokud eh, nevznikne globální dohada. Tady probíhá hodnocení dopadů, takže se připravujeme na samotný návrh. A nakonec připravujeme také adaptační strategii Evropské unie. Možná víte, že už jsme vytvořili stránku, která se jmenuje Climate Adapt, tak abychom si v Evropě mohli uh, sdílet uh, osvědčené postupy. Myslím, že to bude důležité pro regiony a pro města. Takže to jsou ta témata, která řešíme, ale hlavní diskuse se bude týkat toho, jak bude vypadat klimatická politika po roce 2020. A to je potřeba nahlížet také z pohledu energetické cestovní mapy, a z pohledu sektorových cestovních map a také směrnice o energetické účinnosti. S tím, že já věřím, že tam text nebude příliš oslaben, protože by to byla hrozná škoda. To umožní i vytvářet pracovní místa v Evropě, která tolik potřebujeme. Thank you very much, Connie, for your... Velice vám děkuji za úvodní slova, Connie. Nejprve vystoupí koordinátoři za jednotlivé skupiny, za EPP Richard Seber. Děkuji, pane předsedo, děkuji i paní komisace Hedekartová za přehled o své činnosti. Velice mě těší, že zejména o chlorovodníku eh, při, konečně přijde návrh komisa. Chtěl bych se ještě zeptat, bylo to face out a ne face out, to je třeba ještě vysvětlit. Rozuměl jsem tomu dobře. A co je nové eh, v smyslu primárního uhlíku. Jsou tu plánovány některé iniciativy. My víme, že je to obrovská výzva, která hraje roli v politice klimatu. A ještě co se týče mezinárodního vyjednávání, chtěl bych se zeptat, jaký je nový vývoj z hlediska komise u našich velkých partnerů USA a Čína. Došlo tam mezi tím nějakému pohybu. To, co člověk čte v mezinárodních médiích, zdá se, že fronta zejména v USA se zatvrdila a také neznám žádné pozitivní eh, signály, že by došlo ke změně uvažování v Číně. A za třetí, eh, chtěl bych se ještě zeptat, je tu obrovská nervozita eh, v sektoru hospodářství neví, eh, jaké jsou tedy ty eh, ceny za CO2, jaký je stav věci, předloží komise nějaký návrh nebo ETS, tak jak bylo rozhodnuto, bude platit bez změn do roku 2020 a potom dovolte mi ještě jednu otázku, paní komisařko, mám dojem, že eh, z komise přichází velmi mnoho příslibů, zejména v oblasti politiky změny klimatu. Mohla byste nám něco říci také o návrhu náladě uvnitř komise. Eh, když se eh, vzpomenu například na komisaře pro průmysl, potom eh, nemám tedy dojem, že celkově dělá komise politiku ve prospěch klimatu. Linda McEwen za SAD. Děkuji za eh, vaši účast a také za trpělivost s naším eh, výborem. Paní komisařko, víme, že podporujete ty důležité otázky eh, jako TS a ministři vám poskytli podporu a my chceme říci, že v našich zemích tato podpora není. A nám leží na srdci, co se odehrává na národní úrovni. Je to nástroj, který máme a musíme přistoupit aktivitám e, musíme něco udělat velice rychle, než e, začneme s aukcemi v roce 2030. Já doufám, že v tom budete pokračovat, i když to je někdy politicky e, složitá otázka a také v letectví. Vím, že se tím zabýváte opravdu velice usilovně. A také je tu značný lobismus a nemáte velkou eh, podporu ze strany eh, rady. Ta, eh, takže je možné, že dojde k podkopání kvality legislativy, ale to je velice důležité pro politiku změny klimatu. Připomněla jste nám to, co se eh, bude odehrávat za rokem 2020, protože veškerá legislativa patří, eh, platí do roku 2020, také ten eh, klimatický balíček, ale my bychom měli uvažovat za ten horizont 2020. My jsme o tom začali uvažovat v roce 2000. 8. Bez toho nebudeme mít jasné cíle pro změny klimatu. Uvidíme, co tedy budeme moci udělat v tomto výboru, abychom vás podpořili. Těšíme se tedy na vaše návrhy. Děkuji, Lindo. Eh, ten rok 2020 není příliš vzdálen, to je pravda. Chris Davis. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, děkuji za obsáhlé vystoupení. Mám tři připomínky. Možná jste dneska viděla, že Bloomberg vydali novou studii, která se zabývá investičními náklady dosažení 30% snížení do roku 2020. A vyšlo to na 7 až 9 euro na osobu, což je skoro nic. Prostě řekli pár šálků kávy ročně. Já teda 7 <laughs> dolarů za kávu neplatím, ale dobrá. Třeba to je ve Starbucks. Některé země, východoevropské země a Belgie, by nakonec eh, platili ještě méně. Pakliže bychom měli 30% cíl, než kdybychom měli 20% cíl, protože eh, by se zvýšil, eh, zvýšily povolenky na CO2, zvýšili jejich objemy a oni by je potom mohli prodat. Teď jenom ještě otázka CCS, o tom se moc tady často nemluví. Výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury včera řekl, že dojde k 6% zvýšení teploty 6-stupňovému zvýšení, pokud se neprovedou změny v tomto století. CCS je důležitou součástí tohoto balíčku a do roku 2020 bychom měli mít 40 komerčních eh, operací, které dělají CCS a zatím nemáme ani jednu. Pochopitelně máme proces NDR 300. Doufáme, že z toho vznikne 6 až 9 miliard že tam bude dáno 6 až 9 miliard z evropského financování a teď to vypadá, že 1,5 miliardy půjde do CCS a trochu více do eh, obnovitelných prostřed, eh, zdrojů energie. Takže opatření k CCS. No, ať se vám CCS líbí nebo ne, je to klíčový aspekt a měli bychom se snažit, aby se něco dělalo. Teď, eh, co se týče automobilu a dodávek, já si myslím, že za posledních pár let tento průmysl učinil obrovský pokrok. Emise se snížily o 20% a eh, za pět let se zásadně zvýšila efektivita, snížila spotřeba. A je škoda, že legislativa, kterou předkládáme, nebude tak ambiciozní, jako by eh, mohla protože inženýři na tom pracují, pracují na tom intenzivně a my bychom mohli také udělat více. Pokud vím, tak také předkládáte eh, legislativní návrh týkající se dodávek ve smyslu aut. Bylo nám řečeno, že dodávky eh, mají emise zhruba 203 a mělo by to být nějakých 180 gramů na kilometr což je podstatně méně. A následně tedy ta legislativa byla daleko méně ambicioznější, než být měla. Můžete se prosím na to podívat, eh, vyhledat to a případně mi odpovědět? Děkuji, Klisy. A nyní za zelené bas. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také paní komisařce za trpělivost předtím, než jsme se k těmto otázkám dostali. Mám čtyři velmi krátké, ale asi těžké otázky. Nejprve k ETS. Před minulým týdnem jsme hovořili hodně o vyčlenění set aside a vím, že tady o to byl velký zájem, ale teď to vypadá, jako kdybychom spíše měnili časový profil aukcí, ale to je něco jiného. Protože pokud měníme jenom takovýto časový profil, tak se vůbec nedá bavit ani o rušení později. Mohli bychom přiblížit ten moment, kdy dojde k přeskumu, ale otázka je, co se tam vůbec bude dít, protože mnozí na trhu říkají, že pokud se změní tento časový profil a nic jiného, tak to nevyšle žádný signál, že ETS je opravdu páteří klimatické politiky Evropské unie. Můžete tedy jasně říci, co děláme v oblasti set aside a rušení? Teď ETS a letecká doprava. Dozvěděli jsme se z Číny, že pracují na systému zdanění letecké přepravy. Jak se na to díváte? Je to ekvivalentní opatření a jak to ovlivní diskuse o ETS a leteckém provozu? Teď automobily a CO2 pochopitelně můžete předložit návrh týkající se aut, ale jde také o označování, aby přesně spotřebitelé věděli, jak na tom jednotlivé automobily jsou. Když jste tady byla před více než dvěma lety, tak to bylo také pro vás důležité téma, aby spotřebitelé přesně věděli, jaké auto si kupují. Víme, že průmysl proti tomu hodně lobuje a lobuje proti tomu, aby spotřebitelé dostali tyto informace, co se děje. Teď Rio plus 20. V Durbanu největším úspěchem Evropské unie bylo právě vytvoření aliance Evropské unie se zeměmi OASIS a zeměmi Africké unie. Jak můžeme dále navazovat na tuto alianci i v kontextu Rio plus 20? Děkuji. Děkuji, Basi. Nyní jsme ukončili příspěvky koordinátorů za jednotlivé frakce nyní máte slovo, Kony. Velice vám děkuji. Nejprve k tomu, co říkal Richard Saber, phasing down nebo a phasing out F plynu. To, co vyplývá z naší analýzy, jestliže eh, děláme phasing out. Potom vycházíme z předpokladu trvale udržitelné alternativy a proto jsme svědky toho, že to bude pomalejší pokrok, pokud budeme sledovat phase out strategii, i když budeme mít strategii phasing down. Takže eh, usilujeme o phasing down, eh, protože to má tu výhodu, že je možné eh, zahájit činnost bezprostředně. Není třeba čekat a hledat nějaké vhodné alternativy v uvozovkách, takže eh, nejlepším výsledkem pro životní prostředí je phasing down spíše než phasing out. O to tedy usilujeme. A dále letecká doprava. A také to zaznělo. Ta nová iniciativa v Číně v minulém týdnu eh, ministerstvo financí v Číně zveřejnilo na své stránce eh, novou eh, daň pro letecké společnosti a tam bylo řečeno, že tyto příjmy budou vynaloženy ve prospěch klimatu. Takže naše delegace se s tím má blíže seznámit v Pekingu, zda je to ekvivalentní opatření. Možná že ne, ale je třeba se tím zabývat protože je tam eh, stanoveno, že tyto příjmy by měly být nějak ve prospěch eh, klimatu. A já bych chtěla říci, že tady je vůle vést dialog a e, neměli bychom eskalovat e, věci tím, že se budou vydávat různá prohlášení. E, před dvěma dny byly navázány přes sekretariát pro dopravu nové kontakty, takže se tu vede dialog a tento dialog se především týká ICAO. Eh, protože nemůžeme hovořit jenom o výhodných globálních dohodách. Jak by to tedy vypadalo? Je to od roku 1997 a to eh, k ničemu nevedlo. Potřebujeme dosáhnout dohody eh, prostřednictvím ICAO a to by mělo vést k novému posunu. Snažíme se tedy to eh, projednat s různými zúčastněnými stranami. Eh, myslím, že včera eh, bylo zveřejněno, že i prezident Obama se zabývá otázkami klimatu, že je třeba učinit další pokrok, takže v podstatě to, co děláme pro leteckou dopravu, je úsilí úsilí eh, eh, nalézt nějakou rozumnou eh, cestu vpřed. Jistě by nikdo nebyl rád, kdyby to nefungovalo přes ICAO. Bylo by řečeno, že jsme strávili velmi mnoho času. Všechny Tvary se opravdu snaží vysvětlovat ostatním partnerům, co je ve hře. A já doufám, že se tedy šíří pochopení této tematiky v tomto smyslu. Někteří z vás hovořili o set aside, o vyčlenění set aside a časový profil aukcí. To jsou dvě různé záležitosti. Proč eh, nediskutujeme jenom pro set aside? Budeme se zabývat tím profilem aukcí, jak jsem řekla, jde o to, aby tato metodologie byla mnohem jednodušší, protože když je nutné znovu otevřít směrnici a měnit věci, ale tento profil aukcí umožňuje předložit věci výboru pro změny klimatu a nevyžaduje to jednomyslné názory. Můžeme tedy postupovat relativně rychle. Jakýkoliv jiný postup by se vyžádal velmi mnoho času. My tedy navrhujeme Vítáme tento profil aukcí a to ale rozhodně neznamená, že bychom se nezabývali jinými oblastmi. A je, už jsem řekla, že se minulý čtvrtek o tom vedly e, velice obsáhlé konstruktivní diskuze. A je to opravdu jasné mnoha členským státům Eh, že je třeba diskutovat o tom, co bude po roce 2020. To je nesmírně důležité. Eh, mohu vám doporučit eh, domovskou stránku dánského předsednictví. Tam jsou některé video stanoviska Eh, představitelů různých společností, Business Europe a také podniků a tam je adresováno eh, ministrům. Prosím, sledujte situaci, jaká bude po roce 2030. Pro nás, pro průmysl je rok 2020 vlastně zítřek. My se díváme na to, co bude potom. Potřebujeme určitou předvídatelnost a dále ty milníky té cestovní eh, mapy k nízkouhlíkové ekonomice. Eh, členské státy si opravdu již uvědomují, že už průmysl se začíná zabývat situaci eh, za horizontem 2020 a to se opět objeví v diskuzích, alespoň doufám, až bude směrnice o energetické účinnosti jasná Stále je tu ještě postoj komisy, že je tu ta určitá eh, korelace mezi tím a mezi diskusí se SID. Víme, jak složité je to eh, pro členské státy v souvislosti s tou eh, směrnicí o energetické účinnosti, ale ehm, mnohé členské státy se opravdu rozhodly pro tuto cestu. Dále jsme hovořili o tom, jaká je atmosféra eh, na komisi. Já bych chtěla říci, že pro komisi je to naprosto jasné. Politika změny klimatu, energetická energetická účinnost, obnovitelné zdroje, celá tato agenda eh, tvoří hnací sílu, která umožní vytvořit pracovní příležitosti v Evropě. A minulý týden jsme měli sdělení o zaměstnanosti a byly identifikovány tři odvětví, které mohou vytvořit do roku 2020 značné pracovní příležitosti. Zdravotnictví, ICT a zelená ekonomika. Jenom ze zelené ekonomiky bylo odhadnuto, že můžeme v Evropě vytvořit 6 milionů pracovních příležitostí. Bylo to rozčleněno podle energetické účinnosti, eh, obnovitelných zdrojů a tak dále. Takže eh, komise je proto, že musíme hrát ústřední eh, roli při vytváření zaměstnanosti. Eh, bude to mít eh, značné dopady na návrh rozpočtu a Víte, že je to velice rozmanitý obrázek, ale mám takový pocit, že i některé průmyslové organizace Eh, vedou živé diskuse na tato témata, protože vidí, že ztrácíme pracovní příležitosti v mnoha odvětvích v Evropě, ale skutečnost je taková, že během krize eh, jedno z nejvíce odvětví, které odolává eh, ztrátě pracovních příležitostí, jsou ty zelené technologie Eh, protože eh, když se podíváme, co se stalo v letech 2008-2010, a eh, to také řekl pan předseda Barroso v říjnu. A hm, já souhlasím s tím, co říkáte, Lindo. E, není to jenom e, politika klimatu, je třeba učinit potřebná rozhodnutí a e, je třeba přesvědčit všechny členské státy státy. E, e, ještě než je to prodiskutováno mezi ministry, chceme kvalifikovat ten svůj e, postoj posuzováním dopadů, abychom měli návrh pro ministry ministry a doufat, že pochopí, že to není jenom něco nepodstatného, ale že to má obrovský význam. Takový je tedy postoj komise Chris Davis. Ano, eh, sledovala jsem Bloomberg a ty příjmy z aukcí a eh, když ministři eh, diskutují o ETS, tak je důležité vidět, že někteří ministři <clears throat> pro životní prostředí se zabývají těmi povolenkami, protože systém byl vytvořen v těch různých státech, ale jinak je tu rostoucí povědomí eh, a my se snažíme se eh, s tím seznamovat i ministry financí. Co se týče CCS, Mám jenom jednu připomínku, to je velice důležité. Eh, máme tedy projekty a vy jste se zmiňoval o těch penězích, že by příjmy mohly být větší, ale je třeba, aby členské státy obhajovaly své priority mezi jednotlivými projekty a je to velice důležité, aby e, členské státy měly takovéto projekty já souhlasím, že to je pouze jedna a ne jediná technologie, ale je to důležitá technologie, která eh, se šíří, objevují se ukázkové projekty v Evropě a 203 eh, gramů a 180 gramů, k tomu se můžeme vrátit písemně. Ale co se týče výrobců automobilů, rok 2020 je opravdu velice blízký horizont. Na tento horizont již vyvíjejí automobily. To tedy těch 95 gramů a většina automobilového průmyslu sleduje to, co bude po roce 2020. Takže to, my jsme zvolili dvoukrokový přístup k této tematice. Dále letecká doprava a označování. Ano, je to iniciativa označování, na té pracuji, sdílím vaše názory. Eh, já, eh, mně se nikdy nepodařilo eh, pochopit, proč to byla taková sporná otázka. Ano, je to velice důležité, abychom měli v Evropské unii iniciativy, které jsou smysluplné pro občany aby e, záležitosti byly srovnatelné a jednoduché a nebyly kontroverzní. Asi se k tomu ještě vrátím. Myslím, že musí být snadné k tomu něco udělat. A dále ta spolupráce pro Rio. Já jsem o tom diskutoval budu o tom diskutovat s kolegy zítra 7. a 8. května se o tom bude také diskutovat ta spolupráce s e, ostatními organizacemi. E, večer 8. května už budeme mít nějakou představu. Myslím, že to budou dvě, tři, čtyři otázky, když budeme spolupracovat LDC, OSIS, Evropská unie, všechny ambiciozní síly, potom e, se to podaří prosadit v Riu. Program v Riu je obrovský, nemůžeme se zabývat vším, musíme identifikovat ty schůdné oblasti. A proto jsem tedy svolala toto setkání. Velice vám děkuji, Kony. To bylo tedy první kolo otázek o odpovědí a vy musíte tedy eh, odejít eh, v 16.15. Je možné pokračovat? Dobře, tak eh, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen a další, potom Jensen a pan Prody. Ale to už nebude čas na zodpovězení všech těch otázek. Dobrá, takže začneme Jo Leinenem, prosím stručně, aby se mohli vyjádřit veškeří kolegové, kteří se přihlásili, protože paní komisařka potom bude muset odejít. Zcela stručně. Zdá se mi, že zažíváme renesanci fosilních zdrojů energie. Když se podíváme na to, jak se celosvětuje eh, těží břidlicový plyn a břidlicová ropa, to je něco, co nám se nelíbí v rámci klimatické politiky. Já nevím, zda můžeme proti tomu něco udělat, ale veškeré ty těžební postupy v Americe a dalších zemích jsou opravdu eh, stále více využívány. Co se týče Polska, já jsem viděl ten papír, dokument eh, o systému ETS. Ptám se, co tedy můžeme, jak můžeme pomoci Polsku, aby, aby přestali blokovat. Děkuji, jo, nyní Kryto Arzenis. Děkuji jenom velice stručně. V Durbanu jsme říkali, že se zavážeme ke Kyoto 2, pakliže nám dáte cestovní mapu. Rozvojové země nám dali cestovou mapu, ale učinili jsme pouze politický závazek. Nedošlo k novelizaci kyotského protokolu. Takže teď si myslím, že nastal rok pravdy, jak pro Kyoto, tak pro naše aliance. Je Evropská unie připravena učinit závazek změnit v Kataru kyotský protokol? Jakou strategii máme? Stěžují si a naši spojenci na to, že jsme nepředložili pozměňovací návrh? Děkuji a paní Gardini, prosím. Volevo tornare un attimo sul sistema ETS. Děkuji. Krátce bych se ještě vrátila k systému ETS. Jakým směrem se ubírá komise, není to zcela jasné. Jde o to zmrazit kvóty? Co učiníme? Co se pak s těmi kvótami stane? A jedna otázka mi obzvláště leží na srdci. Co se stane s výrobním odvětvím v Evropě. Jak ochráníte výrobní odvětví před eh, přesouváním uhlíku do jiných zemí? Děkuji. Mám dvě otázky. První se týká transparentnosti a formální žádosti o přechodné volné povolenky pro modernizaci eh, generace elektrické energie v řadě členských států. Týkalo se to hlavně Polska jeden pracovník komise ve výboru Agri nám řekl v žádosti, eh, ne, takto, měli jsme jednoho zástupce komise ve výboru, požádali jsme eh, o informace týkající se revize, kdy veřejnost dostane přístup k těmto žádostem. Vypadl mikrofon. Pardon. A pak mám ještě jednu konkrétní otázku. Ta se týká uhlíkové neutrality, biomasy. Stávající účetní pravidla nerozlišují mezi reziduji dřeva a trvale udržitelnější biomasou. Říkají, že obě dvě jsou uhlíkově neutrální. Změníte to? Děkuji Judith. Vittorio Brody, prosím stručně. Děkuji. Děkuji paní komisařce. Nejdříve bych se chtěla zeptat na tuto věc. Jak pravděpodobné je, že USA ratifikují kyotský protokol? Podle vašeho názoru. Já si myslím, že je to vysoce nepravděpodobné. Proto se na to ptám a chci se proto právě zeptat také na tuto věc. Bylo by možné dosáhnout jakési hodno, dohody, abychom měli eh, nějaké místo, mm, v rámci kterého bychom mohli propojit náš program, jaké se rozhraní mezi naším programem a programem USA a další věc. Čína učinila rozhodnutí bylo by dobré mít nějaký program, který by byl sladitelný se systémem ETS. Děkuji, Vitorio, za stručnost a nyní paní komisařka. Jenom velice stručně. Zabýváme se tím, zapojí se do toho různé služby, jestli legislativa pro životní prostředí v Evropě stačí, anebo jestli potřebujeme mít zvláštní pravidla týkající se hydraulického štěpení břidličných plynů. Jak můžeme pomoci Polsku deblokovat toto? Já mám pocit, že Polsko chce, aby se situace posunula především v oblasti energetické účinnosti, protože oni dovážejí nejenom plyn z Ruska, ale také spoustu uhlí. Lidé na to často zapomínají. Takže řekněme to takto. Energetická účinnost je věc, které si teďka více všímáme a místo předseda vlády Pavlak velmi podporoval opatření v oblasti energetické účinnosti. Kromě toho, minulý týden jsme k tomu měli velmi konstruktivní zasedání a Polsko velmi podporuje ETS, takže občas bychom neměli přehánět ty výzvy, které před námi stojí. Nyní otázka Kyotského protokolu 2. Na jednu stranu musíme vyrovnat eh, plnění v obou dvou těchto záležitostech. Ano, my budeme ochotní souhlasit v druhé, s druhým obdobím a za druhé, jestli si stěžují naše strany. Ano, oni by pochopitelně chtěli, abychom všechno hned ratifikovali bez čehokoliv dalšího. Na druhou stranu, ale já mám pocit, že velmi dobře rozumí tomu, že je potřeba najít rovnováhu mezi našimi opatřeními a tlakem na ostatní. Například, eh, co se dohody z roku 2015 týče. Potom padla otázka dokumentu k různým alternativám. Ano, takovýto dokument bychom měli předložit, protože si uvědomuji, že to je složité. My povolenky, jejich úroveň nemrazíme, nezmrazujeme, ale pokud nic nezměníme, tak potom těch povolenek bude tolik v roce 2013 a 2014, a ten poslední rok naopak, ty poslední roky toho dalšího aukčního období se jich pošle na trh velmi málo. A říkáme si, jestli je to rozumné. Říkáme si, jestli by nebylo lepší na začátek, v těch prvních letech, dát na trh eh, těch povolenek méně a potom jich dát více v tom konečném období. My tu otázku řešíme z toho důvodu, že firmy si v podstatě mohou dát tyto povolenky do rezervy. Takže na normálním trhu by ceny měly jít nahoru, až se zvýší produkce a potom by se měla cena stabilizovat. Ale právě kvůli tomu systému rezerv Nemůžeme na tyto mechanismy spoléhat, protože se může stát, že ta cena zůstane velmi dlouhá, byť hospodářská činnost se vrátí do normálu anebo dokonce předčí normál. Takže takovéto problémy teď řešíme a v takovéto situaci má smysl si říct, jestli, by, jestli má smysl nadspat na trh ještě více povolenek. Prostě vidíte na první pohled, že cena půjde dolů. To je ta první věc. A za druhé, dlouhodobější strukturální změny, to je druhá věc. A to musíme probrat podrobněji s členskými státy. Teď se snažíme pouze analyzovat jednotlivé možnosti. A otázka týkající se biomasy. Tady máme kritérium trvalé udržitelnosti, na tom se pracuje v generálním ředitelství pro energii. A potom také návrh LULUCF, který bude také řešit, jak se biomasa bude užívat trvale udržitelnějším způsobem. Je na členských státech, jestli budou chtít zveřejnit své plány. My jsme na ně apelovali, aby to učili. A řada členských států to udělala. Jiné členské státy se rozhodly opačně, protože říkají, že prostě chtějí chránit informace a svých energetických firm. Ale je to na nich, my jsme je požádali, aby tyto informace zveřejnili, ale nemáme do, do toho, nemůžeme je do toho nutit. Pane Prody, tu první otázku jsem pochopila, jestli Spojené státy se připojí ke Kyoto, tam je odpověď jasná, ne. A proto si myslím, že bychom měli pracovat na budoucím režimu a od samého začátku do toho zapojit ty Spojené státy. Omlouvám se za tu stručnost, ale bohužel budu muset eh, budu muset eh, odejít, protože na příští schůzi bych neměla přijít pozdě, bylo by to špatné pro evropské zájmy. Děkuji mnohokrát. Vím, že běžíte maraton a zdá se, že máte nevyčerpatelný zdroj energie bojujete za evropskou klimatickou politiku velmi dobře a velmi aktivně. Určitě ještě budeme diskutovat. ETS to je jedno úzké místo naší klimatické politiky. Takže utíkejte a omlouváme se za naše zdržení. So, jetzt geht's weiter. Takže nyní pokračujeme dál podle našeho pořadu jednání a jsme u bodu číslo 24, provádění tematické strategie pro ochranu půd a probíhající opatření. A nyní navrhuji, abychom postupovali tímto způsobem. Jako první udělíme slovo komisi a potom zahájíme rozpravu tedy komise má slovo, prosím. Good afternoon, Mr. Chairman. Dobré odpoledne, pane předsedo měl tu být vedoucí našeho útvaru, ale já přesto mohu zahájit. Děkujeme vám za příležitost, abychom vás seznámili se zprávou o provádění tematické strategie pro ochranu půdy. Tato strategie byla přijata před pěti lety. S touto zprávou by komise chtěla prezentovat aktualizaci iniciativy, eh, která byla zahájena a také ukázat pokrok a e, jaká je situace e, ohledně nedostatečné ochrany půdy. Spolupracovali jsme s, s společným výzkumným centrem, abychom získali podrobné informace o stavu půdy v Evropě, alespoň v tom rozsahu, e, jak jsou údaje k dispozici. Totiž vždy nejsou k dispozici. Degradace půdy v Evropě pokračuje dochází ke značným ztrátám v důsledku eh, rozvoje infrastruktury a městského prostředí. A eh, my jsme vlastně podcenili tento problém. 275 hektarů půdy ztrácíme v každý den v důsledku nové infrastruktury a městského prostředí. To znamená tisíc eh, kilometrů čtverečních ročně, každých deset let to představuje plochu o rozloze Kypru. A, nebo chcete-li jiné srovnání, je to celkový povrch orné půdy v Nizozemsku, kterou ztrácíme v důsledku tohoto vývoje každý rok. Půda je spevněna eh, neproniknutelnou zranitelnou vrstvou 1,3 milionů eh, kilometrů v Evropě je postižena půdní erozí. 20 eh, překračuje udržitelnou míru. Dále tu je problém salinizace půdy, zasolení a je to asi jedna čtvrtina globální biodiverzity. Máme problémy kontaminace půdy. na evropské úrovni nemáme příslušnou legislativu, nemáme eh, konkrétní údaje, ale tři eh, miliony kontaminovaných eh, míst a 250 tisíc z nich jsou velice nebezpečné pro lidské zdraví dotýká se to naší schopnosti produkovat potraviny, ale představuje to i vysoké náklady eh, posouzení dopadů této tematické eh, strategie to představuje asi 38 miliard eur ročně. Ve Spojeném království eh, si 53 milionů ročně vynaloží opatření proti půdní erozi. Netýká se to jenom životního prostředí, ale je to obrovská zátěž pro celou společnost. Analýze eh, této situaci z roku 2006 se bohužel příliš mnoho neliší od zprávy, kterou prezentujeme v současnosti eh, byla přijata eh, tematická eh, eh, strategie, abychom vydali směrnici na ochranu půdy. V prvém čtení v roce 2007 se tím zabýval Evropský parlament, nyní se tím aktivně zabývá Rada proti blokující menšině, aby ukázala, že je to celkový balíček. Jsou to čtyři pilíře, tři se týkají zvýšení povědomí, výzkumu a zacházení do dalších politik a důležitým pilířem je také evropská legislativa pokud není důležitější než ostatní pilíře. Velice stručně o tom, co komise doposud učinila, aby začlenila eh, zájmy ochrany půdy do dalších oblastí politik. Například v návrhu společné zemědělské politiky navrhujeme nové eh, standardy pro ochranu organických látek Eh, a eh, dále ochrana eh, mokřadů a zabránění úniku uhlíku. Chceme zlepšit obhodospadování obhospodařování půdy a v neposlední řadě ozelenění, to je tedy první pilíř společné zemědělské politiky, jak to navrhuje komise a doufáme, že spolu eh, zákonodáci to později podpoří. Se zabývá zejména organickými složkami a půdní erozí. V uplynulých pěti letech jsme eh, přijali směrnici o eh, průmyslov plastových odpadech a která obsahuje opatření, aby průmyslová zařízení nezhoršovala kvalitu půdy. Snažili jsme se stanovit politiku nulové tolerance znečišťování. Podle principu znečišťovatel platí. Je velmi mnoho eh, zařízení, která ale nejsou pokryty touto směrnicí ale eh, to dědictví minulosti není předmětem této směrnice. Dále určité eh, prvky integrace eh, nám zajišťuje politika soudržnosti a financování zejména kontaminovaných míst. Za období 2007 až 2013 byly k dispozici asi 3 miliardy eur pro tyto oblasti a pokračujeme ve stejné politice regenerace brownfieldů eh, i v příštím programovém období. Chtěl bych zejména zdůraznit tři důležité oblasti této zprávy. Jak již bylo řečeno, je to nedostatek konkrétních údajů. Nemáme dostatek informací, abychom mohli plně posoudit situaci z hlediska degradace půdy a jejího dalšího vývoje v Evropě. Proto bychom chtěli eh, v pravidelných intervalech Eh, opakovat eh, průzkumy, abychom zlepšili základ našich poznatků. Dále eh, otázka záběru půdy. Ještě jsem uváděl čísla, které se týkaly toho ekvivalentu ztracené půdy, který se rovnal rozloze Kypru. V cestovní mapě k samostatné Evropě. Komise říká, že naše politika do roku 2020 by měla být míra záběru eh, půdy eh, do roku 2050. Tady žádnou dlouhodobou vizi nemáme nemáme. Zveřejnili jsme nezávazný dokument, který obsahuje pokyny a osvědčené postupy ke zmírňování dopadů na půdy, abychom pomohli místním orgánům, aby mohli eh, udržitelně obhospodařovat půdu. A dále eh, ve vztahu Cryoplus 20 to je téma, které nás velice zaměstnává. Ve zprávě zdůrazňujeme, že růst světového obyvatelstva, rostoucí spotřeba i v nově rozvíjejících se ekonomikách e, zvětšují potřebu energií, biomasy a e, že dochází k zabírání půdy a k její degradaci. Je tu e, potenciál politické nevyváženosti a také jsme stále více závislí na těchto zdrojích uvnitř Evropské unie. Pokud se do roku 2050 zvýší počet obyvatel na celém světě na 9 miliard. Takže je to tato otázka ochrany půdy před degradací by měla být jednou z klíčových oblastí, kde chceme dosáhnout výsledků budeme eh, usilovat o určitý mezinárodně dohodnutý časový rámec a upozornit na omezené zdroje půdy nejenom v kontextu suchých oblastí v rámci boje proti dezertifikaci půdy, ale v rámci zdrojů na globální úrovni. Dále je také zapotřebí trochu publicity z naší strany 9. a 11. května pořádáme konferenci eh, o nápravě půdy, která se bude zabývat některými z těch témat, o nich jsem hovořil. Jste všichni srdečně zváni. Panelová diskuze za účasti komisaře Potočníka a Sjološe bude zakončena tato konference a doufáme, že také e, se zúčastní zástupce výboru pro životní prostředí. Děkuji vám, děkuji vám za úvodní příspěvek. A na seznamu řečníků mám tři. První Karl Heinz Florence, potom paní Haug a třetím řečníkem je Vittorio Prodi. Prosím. Já vielen Dank, Děkuji. Když jsem se před mnoha lety rozhodl jít do evropské politiky a ne do Berlína, do německého Bundestagu, tak zdravá půda, zdravá voda a zdravý vzduch byly tři pilíře. Přesně o to jsem se chtěl zasazovat. Nyní vám musím ovšem říci, že pokud eh, naslouchám úředníkům z komise, tak eh, dostávám strach. Veškeré věci, které jste tady správně uvedli, které se odehrávají v oblasti půdy, se odehrávají negativním způsobem, i když proto existují evropská pravidla. Máme směrnici o rostlin. S tím asi nemáte mnoho co dočinění, ale já, protože jsem zemědělec, pak zde máme regulaci, která se týká půd, máme celou řadu certifikátů, eh, šetrnosti vůči životnímu prostředí a tak dále. Ale mohl bych vás poprosit o skutečnou odpověď co děláte v rámci implementace. Mám vám říct, co děláte v, oblasti prostředku na ochranu rostlin? Nic. Co děláte v rámci těch studií šetrnosti vůči životnímu prostředí? Vy jste to ani nebyli schopni správně a jasně nadefinovat, co to vlastně je. V Nizozemsku například simulují veškeré čtyřiroční období. Tam není jasný popis. Já bych vám tak dokázala vyjmenovat 10, 15 právních úprav, které se věnují půdě. Já nechci, aby bylo zrušena ani jedna jediná z nich, ale já na vás, já vás prosím a požaduji od vás, abyste to konečně prováděli, aby se to realizovalo. Aby konečně museli něco dělat ty největší hříšníci v oblasti půd. O to byste měli usilovat. A když nyní říkáte, že potřebujeme jakýsi rámec, vy nejste schopni kontrolovat ani jedinou směrnici. K čemu potom by vám byla rámcová směrnice? Já mám štěstí, že má rodina již 300 let obdělává tutéž půdu a že se nesnažila opustit tuto půdu a tímto má půda vždy spadala do kompetence mé země Severního Poríní Vestfálska a ty mají kompetence a ne Brusel. Má země musí rozhodovat. Já si myslím, že tam je subsidiarita opravdu důležitá a říkám vám ještě jednu věc. Chci vám říct, proč eh, narazíte na velký odpor. Je to zcela jednoduché. Vy se tady snažíte rozdělit Evropu do určitých tříd, dobré půdy, špatné půdy, to jsme udělali už i u komunálního obchadu, odpadu. A pak všichni chytrácky řekli, my jsme v té třídě těch velice špatných půd. Pak se tady rozvine systém přenosu peněz, ale nikdo vás nepodpoří, nebudete mít většinu. Je třeba zohledňovat princip původce, znečišťovatele, ti za to mají platit. Já vám tedy říkám, tady se vzedme vlna odporu. Pan komisař je mými názory velice rozčarován, ale tak to prostě musí být. Já mám velký zájem o to, abyste prováděli v členských zemích pravidla, aby se implementovalo to, co existuje. Vaše strategie jistě ano, ale směrnice, která jde úplně mimo ten původní záměr, tak ničemu nepovede. Přesvědčíte nás teprve v případě, že směrnici ochranu rostlin, která vlastně platí již 15 či 20 let, budete konečně, skutečně kontrolovat. Já bydlím v oblasti, kde se střetávají nebo sousedí spolu tři země, Německo, Belgie, Nizozemsko a my máme neustále problémy s kontaminovanou vodou například, protože ta směrnice v těch ostatních zemích se správně neprovádí. Proč to tedy nekontrolujete? Začněte kontrolovat konečně kontrolovat stávající legislativu. Předseda, děkuji Karlo Hoňcovi Frolencovi. Je, promiňte, Karlo Heinz Frolenc, já to ještě přednesu, ve, to jsem takto přednesl ve smyslu, eh, jak si to přáhla Ania Weisberger, protože ona je tou skutečnou odbornicí. Ano, předseda, přednesl jste to tady velice emotivně a nyní má slovo Juta. Hauk a potom Vittorio Prodi. Děkuji. Ochrana půd a směrnice o ochraně půd. A pokud tady nasloucháme jak komisi, tak Karl Heinzu Florencovi, a pokud si uvědomíme, že v roce 2000, nebo pokud jsme se účastnili diskusí v roce 2006, tak musím říct, že tady mám pocit déjà vu, ale to jsem měla již předtím. Předpokládám, že nejenom já jsem obdržela z Německ- od Německého svazu zemědělců dvoustránkový dokument, ve kterém se popisuje zcela realisticky, jak vypadá situace. Jsou tam jasné informace. Nevím, kdo z vás si to skutečně pročetl, ale to, jsou to ty tež argumenty jako před pěti, šesti lety. Nikdo se nepoučil. Vůbec nikdo. Je to tentýž reflex. Tedy ne, nemluvte nám do toho, nedívejte se nám pod ruce, nesmíte dělat nic na evropské úrovni a zároveň opakují své, svá obvinění, obvinují tedy návrh směrnice, který vypracovala komise. A nikde, nikde se nezmiňuje, že Evropský parlament v prvním čtení přijal skvělý návrh, výtečný návrh, který mění zásadním způsobem návrh směrnice od komise a tehdy to podpořili veškeré frakce, bylo to průřezově všemi frakcemi. V každé frakci jsme měli poslance, který, kteří byli naprosto proti a v každé frakci jsme měli poslance, dostatek poslanců, kteří podpořili práci na této směrnici. Tedy to, co píše Německý svaz zemědělcům, co nám opětovně zasílá s poukazem na to, že 24. tedy dnes o tom budeme hovořit. Oni nás prosí, abychom tady nadnesli na výboru pozici tohoto svazu a Karl Heinz to udělal. Já musím říct, že tak toto dál nejde, to stačí. A není možné jejich eh, tedy vyjádření nazvat informací. To, co oni nám zaslali, je matoucí. A já prosím, aby konečně jste si uvědomili, že Evropský parlament je spoluzákonodárce a ne komise. My jsme tady provedli dobré první čtení. Mohli bychom nyní podepsat vše, co jsme tehdy odhlasovali a rada by konečně měla se pohnout a dospět k tomu, aby přijala společné stanovisko rady tak, abychom se mohli dostat do druhého čtení a pokročit dál. A další věc, a tady musím opět zautočit na komisi. Pokud jsem to tady správně tady slyšela, já ani nevím, jaké eh, já sice to zaznělo, já jsem naslouchala německému tlumočení a dozvěděla jsem se, že existují problémy s údaji. Já se ptám, co tady celou dobu děláme. Platíme za GMS, máme agenturu, Evropskou agenturu pro životní prostředí. A ta agentura je, alespoň jak to vidím já, výborná. Oni odvádí skvělou práci, poskytují nám celou řadu informací a já se ptám, co tedy komisi ještě chybí v oblasti informací. Oni celou dobu nic nedělali a e, já si myslím, že to rozhodně není důvod e, pro to, aby to potom sváděli na ostatní. Děkuji, Jutě. A nyní má slovo Vittorio Prodi. Vittorio Prodi byl zpravodajem tehdy eh, pro tematickou strategii Evropského parlamentu. Takže prosím, Vittorio. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně je to tak. Jutta Haug to již jasně řekla. I já jsem překvapen, tehdy jsme odvedli dobrou práci. A chtěla bych to také ještě jednou zopakovat. To, co jsme tehdy učinili, to, k čemu jsme dospěli, je i nadále relevantní. A co se týče údajů, údaje existují. A role půdy při emisi skleníkových plynů nebo v rámci celé této problematiky je následující. Půda je omezený zdroj a veškeré aspekty které se nás týkají, emise CO2, využívání půdy jakožto omezeného zdroje. To je přeci v zájmu nás všech. Z tohoto pohledu je jasné, že chceme něco dosáhnout. Chceme, aby členské státy se v této věci chovaly disciplinovaně. ale pak e, jsou zde ještě ta všeobecná kritéria. Samozřejmě, půda je omezený zdroj. A my si musíme půdu uchovat, chránit ji, využívat ji. Ale maximálním způsobem ji chránit. Tento omezený zdroj, půda, obsahuje dvakrát tak více uhlíku než atmosféra. To je přeci zásadní aspekt pro celkovou rovnováhu. A pak emise dusíku. Je to stokrát efektivnější než uhlovodeny. Promiňte, uhlovodíky. To se týká nás všech posizione degli stati membri perché è evidente che ci sono alcuni eh, eh, eh, co se týče pozice členských států, tam je to jasné. Je jasné, že tam existují některé aspekty v souvislosti s půdou, které jednoznačně spadají do jejich kompetencí, ale co se týče k údajů, tam musím říct, že my jsme se velice silně zasazovali o tom, aby tam byla kontrol, satelitní kontrola aby se údaje eh, schromažďovaly pomocí satelitu. To bylo také z tohoto důvodu zavedeno. Abychom měli veškeré údaje o půdách, co se týče vegetací, emise skleníkových plynů, vláhy, veškeré detaily, tak abychom mohli vidět přesně vše to, co vidět potřebujeme. Takže máme tady satelitní schromažďování údajů, a od toho mnohé očekáváme. Jsou to základní, zásadní nástroje pro to, abychom věděli, v jakém stavu se půdy nacházejí a jak to vypadá s emisemi skleníkových plynů. Z tohoto pohledu nesmíme ustávat v našem boji. Musíme i nadále věnovat půdě dostatek pozornosti, protože půda je nezbytná struktura pro proto, abychom měli dostatek informací a proto, abychom dokázali, potřebujeme být schopni využívat půdu správným způsobem. Dále, kontaminované půdy. Tam by měly být odpovídající podněty. Pokud je tedy půda omezený zdroj a to je, tak se musíme tady dohodnout na tom a shodnout na tom, že přeci musíme učinit vše, co je v našich možnostech, abychom dokázali dekontaminovat kontaminované půdy a abychom je dokázali znovu využívat. Já jsem již eh, v rámci pracovní skupiny na vysokém úrovni o tomto hovořil. A týká se to rovněž eh, změn klimatu. Jakým způsobem bychom mohli půdu, tento vzácný statek, konstantním způsobem uchovat, abychom ji opravdu uchovali do budoucna. Musíme zajistit, aby půda dokázala zadržovat dešťovou vodu, protože potřebujeme rovněž chránit i podzemní vody. Dále městské půdy a celá její specifická problematika potřebuje specifickou politiku, v neposlední řadě i proto, abychom se vyhnuli tomu, abychom zabránili tomu, aby půdy klesaly, aby docházelo k sesouvání půdy. Tady je důležitá celá řada parametrů, které je třeba zohlednit. A ještě jeden příklad. Před několika, před krát, před krátkou dobou jsem viděl zajímavou věc. Jakart, Jakart, Jakartě dochází rovněž k sesuvům půdy, půda klesá a to desetkrát rychleji, než se zvyšuje hladina moří. Na tom je přesně vidět, jaké dopady to vše celé může být, jakého rozměru to může dosáhnout a jaké dopady by to mohlo mít například na město, jako jsou Benátky. A opět se to točí kolem stejného tématu. Vždy se dostáváme k půdám a k nutnosti půdy chránit. Protože si musíme uvědomit, že se tady jedná o celkový systém. Členské státy. Důležitý aspekt v celé záležitosti. nesmíme jim nic přikazovat, o to nejde, ale tady je celá řada obecných aspektů, které zajímaví nás všechny a týká se to rovněž změn klimatu. A jenom připomínám, katastrofa v Janově také e, souvisela s tím, že tam se nevěnoval dostatek pozornosti ochraně půd. Proto je nezbytně nutné, abychom vyvinuli nové chápaní, nové povědomí pro tuto problematiku. Dokázali společně si vytvořit nutnou disciplinu. A samozřejmě to začíná od členských států, které se musí o půdy starat. Protože půda je zdroj, do kterého musíme investovat. Děkuji, děkuji předseda. Tady jasně jí zkušenosti zpravodaje pro tematickou strategii pro ochranu půdy. Vidím, jak intenzivně se Vittorio tématem zabýval. Nyní má slovo kolegyně Pelie, prosím. Euh, euh, Děkuji, pane předsedo. V roce 2006 jsem tu bohužel ještě nepůsobila v době, kdy se jednalo o směrnici pro ochranu půdy, ale v roce 2008 jsem byla na Ministerstvu pro životní prostředí a tam se vedla velice demokratická diskuze a já jsem zažila, že ministrině pro životní prostředí řekla, že hlasovala na radě proti směrnici pro ochranu půdy a o několik hodin poté řekla, že se zdržela. Byla to iniciativa pro životní prostředí Grenelle de l'Environnement. Vytvořila se blokující menšina tenkrát. A nyní, za několik týdnů po uh, volbě prezidenta ve Francii by mohla Francie opět vyslat určitý impuls, stát se hnací silou při rozvíjení určitých politik. Jde o ovzduší, vodu a samozřejmě i o půdu, protože je třeba, aby to bylo upraveno celoevropskou iniciativou. Já jsem vůbec nedostala ten dopis Němec německé zemědělské lobby a snažím se pochopit, kde vznikla ta blokující menšina. Jistě má to také technické aspekty, eh, určité předpisy, které je třeba splnit. Němečtí zemědělci byli proti spíše z technických a praktických důvodů. A tak se celé Německo stalo rukojmím, protože se zemědělci obávali zásahu do své suverenity a my víme, s jakými problémy se v současnosti Evropská unie potýká a víme, eh, co znamená toto téma a jak je obtížné překonat odpor. Eh, mám tu také některé argumenty, které jsem slyšela, které jsem pochopila, které jsou proti této směrnici, ale eh, mnohé zase nechápu, jak můžeme vyčítat členským státům, že dostatečně nerealizují eh, stanovené předpisy, proč komise ne tvoří dostatečný tlak. Jde přece o takový eh, rámec, který zahrnuje jednotlivá odvětvová lidstva, eh, politiky. Je to politika klimatu, klimatu globální politika pro životní prostředí a dochází k prodlení. Říká se, že by to s sebou přineslo nové problémy. Další právní předpisy ne, je třeba zhodnotit průběh diskuze, eh, zajistit, aby tento text byl koherentní, politicky zakotvený ale v oblasti politiky životního prostředí i v oblasti energetiky a změn klimatu jsou nové kroky, které chce parlament podpořit. Takže je třeba ještě rozvíjet a ještě rozšířit tuto politiku životního prostředí. Týká se to rámcové směr, směrnice například vody. a Eh, vede se na tato témata celá ta diskuze a rámcovou eh, směrnici pro ochranu půdy chceme vidět teď v tomto politickém kontextu a bude se o tom debatovat na národní úrovni a vlastně ty ekologické cíle se přitom vytratí. Závěrem chci ještě říci, že je dobré, že komise neustává, ale že v tom eh, pokračuje a může počítat s podporou Evropského parlamentu. Jsou to teprve první kroky. Eh, byla eh, schválena zpráva k sedmému programu pro životní prostředí, zpráva Jo Leinena a tam je uvedeno, že je třeba schválit eh, tuto směrnici eh, pro ochranu půdy eh, zpráva prošla velice těsně s rozdílem čtyř hlasů, diskuze stále ještě probíhá ale myslím, že eh, se nám ji podaří probojovat v Evropském parlamentu. Podporujeme tedy komisi v jejím úsilí a budeme také vytvářet tlak na členské státy, abychom získali tuto rámcovou směrnici o půdě. Děkuji, paní Belie, a nyní dávám ještě jednou eh, možnost komisi, aby zareagovala na otázky a připomínky a potom eh, diskuzi skončíme. Prosím. Thank you. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat panu poslanci Florencovi za spuštění této diskuse v tomto výboru. Diskuse byla spuštěna velmi angažovaným způsobem. Chci poděkovat všem účastníkům této diskuse. Pokusím se odpovědět na vystoupení pořadě, tak jak zazněla. V prvním vystoupení jste argumentovali eh, pro subsidiaritu Stavěli jste se za lepší sledování provádění právní úpravy ze strany komise. Co se týče subsidiarity, tak k té se vyjádřili i další. Existuje návrh Evropské komise a další změny tohoto návrhu se budou týkat pouze evropské dimenze legislativy o půdě. V žádném případě se nechceme pouštět do otázek subsidiarity. Parlament, rada, němečtí zemědělci a všichni ostatní by tedy měli být v klidu. Co se týče implementace, tady opakuji, že implementace je primárně odpovědností členských států. Členské státy mají zajistit řádné provádění evropské legislativy v praxi. Evropská komise je ale strážcem smluv a může do tohoto, respektive musí do tohoto procesu ingerovat, pakliže inspekční a kontrolní opatření neprobíhají na národní či regionální anebo lokální úrovni. Nejsem si vědoma toho, že by někdo požádal komisi o ingerenci a že by komise na to nereagovala. data. To bylo druhé vystoupení. Bylo řečeno, že data máme k dispozici, že jsme zaplatili za GMS a následně tedy GMS má data poskytnout. Já myslím, že tady to je otázka typu, jestli byla první slepice nebo vejce. Bez právní úpravy komise data nedostane. A to je jenom další důvod, proč je potřeba zajistit existenci evropské rámcové právní úpravy v tomto sektoru. Protože Pouhé národní údaje nejsou srovnatelné. Máme údaje pro některé členské státy, někde jdou do značných podrobností, zatímco u jiných eh, nejsou tak podrobné. Nicméně v každém případě tyto údaje nejsou srovnatelné, protože nebyly sbírány podobným způsobem. Nyní požadavek, aby se komise znovu zabývala směrnicí, kterou předložila před několika lety, a konec konců směrnice prošla prvním zhoru v prvním čtení. Děkuji mnohokrát panu Prodymu za to, že připomněl, že Evropský parlament k tomuto zaujal postoj. My jsme připraveni. Jakmile se objeví možnost, aby se to začalo znova projednávat, tak pochopitelně budeme sledovat veškeré vývoje, které nastaly v mezičase letos. Nebylo by moudré kdyby komise jenom vytáhla něco ze šuplíku, něco, co tam bylo dáno před pěti lety a tak jako to leží a běží, to položila zpátky na stůl. Navíc je potřeba zajistit, aby to bylo znova předloženo ve správné chvíli. Pro tuto chvíli mohu říci, že nás z různých stran povzbuzovali, A to dokonce i ze stran, které se stavěly k této rámcové směrnici před několika lety daleko méně kladně. Za pár dní proběhne konference a doufáme, že na té konferenci získáme více informací, že tam dostaneme další připomínky. Kromě toho v rámci vyjednávání v Riu proběhnou určité akce, které se budou týkat konkrétně půdy. Na globální úrovni pochopitelně. Ale půda není pouze globální téma. Je to také téma evropské. Kontaminace půdy, vrstvy půdy, jsou otázky, které se nás týkají a se kterými musíme něco udělat. Velice děkuji komisi, děkuji paní kolegyni a kolegům za diskuzi, za otázky, které zde zazněly, bylo to nesmírně užitečné. Eh, nejsme zdaleka ještě u konce, počkáme na další novinky. Příští setkání se koná 7. května, potom 8 května od 15 do 18.30 a potom od 9 do 12.30. Všechno bylo na webu. Můžete se na to podívat v mediatéce od prvého bodu až po poslední bod programu, takže můžeme různá témata, o nich jsme dnes diskutovali, znovu sledovat. Přeji vám hezké odpoledne, hezký večer a těším se příště na shledanou.